Zápis ze včerejšího zasedání je už k dispozici a pokud k tomu nejsou žádné připomínky, tak ho budeme považovat za schválený. A přejdeme k hlasování. Budeme hlasovat o zprávě paní Matera.